Poslanci Juan Carlos Verto Vidal a paní Ines Kristýna Cuber eh, mi nahlásili, že odstupují jako členové Evropského parlamentu od 12. ledna, po případě k 31. lednu. Parlament eh, konstatuje uvolnění jejich křesel od těchto datum a bude informovat příslušné národní úřady. Právní výbor ve svém zasedání 11. ledna